strategická spolupráce v boji proti závažné trestné činnosti a terorismu mezi Spojenými Arabskými Emiráty a Europolem. Dám slovo paní zpravodajce na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Text se odkazuje na dohodu mezi Europolem a Spojenými arabskými emiráty, aby bylo možné bojovat proti organizované zločinnosti a e, terorismu. Chceme podpořit všechno úsilí, které je vyvíjeno proto, aby se bojovalo proti zločincům, kteří e, postihují nebo přinášejí škody jak jednotlivcům, tak celé společnosti. Je důležité vytvářet podmínky, které umožňují Eh, aby eh, viníci zločinu byli předvedeni před soud. Eh, rada schválila Eh, tuto do, dohodu, která vytváří možnost spolupráce mezi EU a Spojenými arabskými emiráty v oblasti bezpečnosti a oblasti boji proti organizovanému zločinu díky výměně informací, eh, díky eh, informování se o metodách prevence a také o výsledcích strategických analýz. Tato dohoda je strategická a mm, vylučuje výměnu údajů osobní povahy.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 Eh, dohoda se soustředuje právě na všechny možné typy eh, z finanční zločinnosti, kdy vlastně se takovéto finanční výnosy posílají. Jsou to například zločiny v oblasti DPH nebo eh, plání, praní špinavých peněz a podobně. Je velice důležité, aby strukturovaná spolupráce s Europolem umožnila úspěšně vyřešit různá šetření, která dopadají na celou řadu členských států EU. EU. Bylo takto možné e, bojovat proti přeshraniční zločinnosti na mezinárodní úrovni ve světle toho, co bylo řečeno. Účast Evropského parlamentu na tomto postupu eh, mě umožňuje předložit eh, tuto zprávu týkající se dohody s radou a eh, doporučit přijetí této dohody a její provádění, tedy dohody mezi Europolem za EU a Spojenými arabskými emiráty. A nyní přistupujeme ke Catch the Eye. Počkejte chviličku, hned dostanu seznam. Ano, máme tady tři žádosti o slovo. Pan Marias jako první. Paní předsedkyně, když se bojuje proti zločinnosti, zejména organizované zločinnosti, se vlastně používá takový dvojí jazyk, zejména v oblasti spolupráce se spojenými Arabskými Emiráty a Europolem. Eh, eh, britské noviny The Guardian prezentoval um, dokument ze State Departmentu ve Spojených státech, kdy uváděl, jaké finanční vazby existují mezi džihadisty a uh, Saudskou Arábií a uh, také uh, i Spojenými arabskými emiráty. Je třeba přetnout tu pupeční šňůru mezi finančními zdroji a džihadisty, teroristy. Jestliže chtějí Spojené Arabské Emiráty bojovat proti terorismu, pak musí eh, také přijímat eh, ty tisíce migrantů, kteří eh, nyní přicházejí do Evropy. V opačném případě by to byla pouze propaganda, která by pouze zakrývala vazba mezi Emiráty a džihadisty. Děkuji. The floor is yours. Os Emirados Árabes Unidos constituem um Estado federal composto. Spojené arabské emiráty jsou federálním státem, který se skládá ze sedmi emirátů eh, s vysokou mírou autonomie. Jsou tady některé emiráty, které dominují celé toto seskupení a e, pak jsou to ty, které mají e, velké zdroje ropy a pak další, které zase mají spíše přístup k přístavům a jsou považovány e, za platformu pro mnohé typy ilegální činnosti, včetně praní špinavých peněz a různých finančních podezřelých operací. A e, to vše je pak e, investováno ve Spojených Arabských Emirátech, kde e, sídlí pachatelé této zločinné činnosti. Objevují se tady některé velké postavy dramatu, který doléhá i na Evropu a vlastně díky nezákonnému, nezákonné aktivitě může financovat i terorismus. Hvala međuinstitucionalna suradnja s državama bliskog i srednjeg istoka predstavlja temelj zajedničke borbe protiv terorizma se zeměmi Středního východu a Blízkého východu musí být základem našeho společného boje proti terorismu a souvisejícími trestními činy. Potřebujeme ale kvalitní strukturu vybudovanou na těchto základech. Nesmíme eh, zavírat oči před tím, že některé země Perského zálivu hrají dvojí hru. Formálně spolupracují se Západem, ale přitom podněcují náboženský fanatismus a financují násilí a terorismus. Brzy přijde doba, kdy geopolitické důvody tolerovat takovéto pokrytectví nebudou dostatečné k tomu, aby ospravedlnili naši spolupráci s některými partnery, kteří otevřeně financují určité skupiny, které ohrožují naši bezpečnost. Spojené Arabské Emiráty jsou toho dobrým příkladem v, této, v tomto regionu a doufám, že ta spolupráce bude plně implementována a půjde příkladem. Paní komisařka Jourová. Eh, paní předsedkyně, vážení poslanci, eh, komise bere na vědomí žádost Evropského parlamentu, aby podpořila uzavření dohody o strategické spolupráci mezi EU a Spojenými arabskými emiráty. Eh, podle specialistů z Europolu tato dohoda bude prvním krokem rozšířené spolupráce za účelem potírání organizovaného zločinu, zejména finanční a ekonomické povahy. Za stávajících okolností a vzhledem k současné geopolitické nestabilitě v této zeměpisné oblasti. Doufáme, že uzavření této dohody přinese operační výhodu Evropské unii v jejich snahách zabraňovat závažné trestné činnosti a e, potírat ji. Nicméně komise by se chtěla vyjádřit k bodu 4 usnesení parlamentu. V kontextu vyjednávání o nařízení o Europolu bylo dohodnuto, že komise bude hodnotit ustanovení obsažené v dohodě dohodě o spolupráci mezi Europolem eh, a třetími zeměmi, eh, což, které umožňují výměnu eh, osobních údajů. Dohoda o strategické spolupráci mezi Europolem a Spojenými arabskými emiráty neobsahuje výměnu osobních údajů. Proto se komise domnívá, že hodnocení, tak jak je pojednáno v odstavci 4 usnesení, by nebylo patřičné. Děkuji, rozprava je u konce a hlasovat se bude zítra.